Eh, dokončit a eh, dnešním hlasováním, že to jasně ukážeme. Eh, děkuji všem kolegům. Děkuji. Tímto uzavírám rozpravu. Hlasovat se bude dnes po poledni. Přejdeme k dalšímu tématu na našem pořadu jednání a to je rozprava o zprávě pana Augustina Diaze Demera Garcia Consegura o třetích zemích, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum. Předám slovo panu zpravodaji. Děkuji vám, pane předsedo. Šli jsme po dlouhé cestě od té doby, co jsme se zabývali touto otázkou, a nejdříve bych však chtěl poděkovat všem za jejich angažovanost. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům a také komisi za ochotu ke kompromisům. Děkuji také radě, jednotlivým předsednictvím Polska a také Litvy. Děkuji také eh, jednotlivým službám sněmovny a především eh, ve výboru LIBE. Téměř dva roky jsme vyjednávali, měli jsme mnohá technická jednání, osm trialogů, osm zasedání stínových eh, zpravodajů, což ukazuje, jak důležitá a komplikovaná je tato zpráva. 25. června jsme pak dokázali dosáhnout koncenzu mezi jednotlivými stranami a e, mou skupinou ALDE e, společně s irským předsednictvím. A tento koncenzus pak 18. června byl ratifikován v Radě. Chtěl bych e, poděkovat za tyto souhlasy, ale také za debaty a rozdíly, které tak obohatily obohatili naši debatu. Děkuji eh, také především komisi. Byl bych si přál, aby zde bylo dosaženo lepšího koncenzu v některých aspektech. Ale děkuji za citlivost a otevřenost rady. Děkuji dnešnímu předsednictví, které pochopilo, že je to dobrý text, což se také projevilo v souhlasu, který byl jednomyslný. Vízová politika Evropská unie je posílená, je solidárnější, spravedlnější a práva našich občanů jsou lépe lépe chráněna. Eh, jsme před velkou výzvou, ale přesto se nám podařilo eh, nalézt inteligentní odpověď eh, tak, aby všichni občané byli na stejné úrovni. Tak jsme dokázali eh, vyřešit eh, tyto citlivé otázky evropské politiky. Eh, podařilo se dosáhnout důležitých kompromisů, jako například otázka víz pro posádky lodí i letadel, víza pro utečence, pro lodi v mezinárodních vodách a pro utečence kvůli jejich zvláštnímu statutu eh, ve Velké Británii a Irsku. Debata o mechanismech reciprocity a ukončení platnosti eh, tyto aspekty eh, dali a vytlačili na druhou úroveň, ale tyto aspekty jsou velmi důležité, protože reagují na každodenní problémy, které se objevují. Velká část naší snahy se orientovala na řešení eh, problému reciprocity a jejich přerušení. Potřebujeme mechanismus solidární a efektivní tak eh, abychom nepoškodili vnější vztahy EU. a Potřebujeme solidární eh, odpověď také pro naše občany. A chápu eh, reakci mnohých kolegů, kteří vidí reakce na úrovni třetích států. Naše občany však musíme chránit a hledat řešení pro miliony našich občanů tato dohoda má eh, své řešení a nehledáme konflikty s třetími státy. Hmm, Lisabonská smlouva umožňuje eh, řešení. Víme, že je zde určité napětí mezi prováděcími předpisy a delegovanými právními akty. Je však nutné specificky eh, prověřovat jednotlivé právní situace. Eh, je zcela jasné, že legislativní mechanismy závisí na rozhodnutí, která eh, padnou. Eh, rozhodnutí musí být přiměřené. Neznamená to, že tento text byl jednomyslně přijat, ale hledá především souhlas všech politických skupin v Evropském parlamentu. Když se podíváme na historii této otázky, tak si vzpomeneme na to, co jsme říkali v roce 2000 2011, kde jsme stanovili určitou automatičnost také v dodržování vnějších vztahů, solidarity a podobně. Toto všechno bylo eh, zajištěno a to v povědomí, eh, že toto je nejlepší odpověď ve výzvách, které jsme eh, před již dva roky. Komisí prošlo zabrání głosu pana komisaře. Děkuji. Nyní má slovo komise, komisar Mimica. Děkuji mnohokrát, pane Eh, předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Komise si velmi dobře uvědomuje význam a choulostivost tohoto materiálu, zejména těch dvou mechanismů obsažených v návrhu, to znamená pozastavení a reciprocita. Je podstatné zachovat eh, věrohodnost a účinnost společné vízové politiky a také solidaritu mezi eh, členy. Komise neúnavně spolupracovala s předsední předsednictvími i parlamentem, aby dosáhla kompromisu, eh, který eh, vede k účinnému a právně solidnímu mechanismu. Musím poděkovat zejména panu Diaz de Merovi za jeho úsilí o dosažení kompromisu Eh, v rámci velmi dlouhých a složitých jednání, kde ale převládl eh, vždy eh, duch spolupráce mezi předsednictvími, spravodajem, stínovými spravodají a komisí. Jsem rád, že jsem byl schopen uzavřít tato dlouhá jednání. Ty dva mechanismy, které jsou zásadními prvky tohoto návrhu, mm, jsou zapotřeby. Jednak je to systém zrušení vízové povinnosti, který zajistí, aby vš- všichni občané EU byli, eh, bylo s nimi zacházeno eh, férově eh, třetími stranami. Tento mechanismus zajistí, abychom pokračovali v jednáních o vízové liberalizaci uvědomí, že když bude občanům třetí země poskytnut bezvízový režim, tak to není specifický mechanismus, ale obecný. A pak budeme mít také určitou bezpečnostní brzdu, kterou můžeme aktivovat v případě, mm, že se vyskytne eh, určité zneužití tohoto systému. To přispěje k eh, věrohodnosti systému. Ale také vám musím říci, že komise má smíšené pocity o eh, kompromisu, o němž diskutujeme dnes. Navzdory uspokojení z dosaženého kompromisu, kompromisu je komise zklamána zvolenou podobou mechanismu reciprocity komise nemůže přistoupit na stávající text o mechanismu, jelikož máme silné pochybnosti o jeho právnosti a zákonnosti a účinnosti. Dovolte několik slov k tomuto tématu v zásadě platí, že, že akty v přenesené působnosti a e, také prováděcí akty e, nelze vlastně e, přijmout pro tentýž typ mechanismu, ale pouze pro různé typy mechanismu. V rámci kompromisu Eh, jakékoliv rozhodnutí bude přijato eh, během prvních dvou eh, letech prováděcím zákonem, ale poté už zákonem v přenesené pravomoci a to komise nemůže schválit. Navíc mechanismus reciprocity se týká konkrétní země, e, jejíž občané nepotřebují víza na návštěvu EU a také to uvaluje povinnost, vízové povinnosti na jeden nebo několik členských států. Opatření e, přenechané komisi znamená e, dočasná, dočasnou výjimku ve vztahu k režimu s tou konkrétní třetí zemí. I toto se týká specifické individuální situace. Není to opatření obecné, jasné, eh, tak jak mm, to smlouva vyžaduje a kde smlouva vyžaduje eh, eh, aktiv přenesené pravomoci. A politický cíl mít účinnější mechanismus reciprocity tady dosaženo nebylo. Stávající kompromis nebude účinný, protože během prvních dvou let může komise schválit pouze provádějící rozhodnutí a pozastavit zrušení vízové povinnosti pro určité kategorie občanů třetích zemí, například diplomatick, držitele diplomatických eh, pasů. Ehm, a z tohoto důvodu ehm, v očekávání hlasování ve čtvrtek a nadcházejících aktů ze strany eh, rady ehm, jsem musel učinit toto prohlášení a eh, činím jej nyní. Komise vítá schválení návrhem, návrhu komise pardon, parlamentu a rady s cílem eh, eh, zdokonalit věrohodnost společné výzové politiky a zajistit, zajistit solidaritu mezi členskými státy. Nicméně komise lituje toho, že eh, pravomoce udělené komisi s ohledem na revidovaný mechanismus reciprocity jsou dle názoru komise v rozporu s článkem 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie. Komise proto si vyhrazuje právo eh, využít eh, nápravných mechanismů v rámci smlouvy eh, s cílem nechat si tento bod vyjasnit soudním dvorem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní můžeme přistoupit k jednotlivým řečníkům za frakce. Za Evropskou stranu lidovou paní Veronik Matěje, dvě minuty. Merci. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Dnes bych chtěla poblahopřát paní eh, eh, Diaz de Mera, která připomněla eh, výsledky dvouletého vyjednávání této dohody. A to i přes veškerý nátlak během vyjednávání. Výsledek je dobrý. Tato zpráva nám umožní lépe zapravovat evropskou vízovou politiku. Nedokázali jsme do posud Eh, dobře reagovat eh, na tyto problémy, ale nyní budeme mít evropskou politiku, která je reálná je nutné eh, vždy tedy požadovat vízovou povinnost pro eh, občany třetího státu a tak eh, je zde zachován princip reciprocity, což je zásadní. A také dává smysl našemu řízení hranic. Máme tedy mechanismus, který je adekvátní a který umožní také dočasně zrušit vízovou eh, povinnost eh, a eh, to v nejrůznějších situacích. Nesmíme však být naivní pro krátkodobé pobyty zde však vznikají veliké tlaky na asilový systém a Evropská čeští občané žádají vystavování víz eh, v takovýchto situacích. Je však eh, nutné postupovat eh, vhodně. Prosím řečnici, aby hovořila po, trošku pomaleji. Tato reforma nám umožní realisticky změnit vízovou politiku. Děkuji vám.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 Pane předsedo, vážení komisaři, vážení kolegové, jsem velmi zklamána tím, že dnes hovoříme o této zprávě, která zásadně změní vízovou politiku. Vždyť se zříkáme odpovědnosti Evropského parlamentu ve smyslu spolurozhodování a to v tak citlové otázce, jako je volný pohyb občanů. Při eh, vyjednávání jsme eh, zažili nátlak a nechápu, proč zpravodaj, se kterým jsem tak dobře spolupracovala, v posledním okamžiku se rozhodl zříct se delegovaných právních aktů. Zde Evropský parlament má možnost zavádět mechanismus na určité jasně stanovené období. Je zde tedy nebezpečí, že vlády použijí tento nástroj jako politický nástroj, aby také získali body eh, Přitom hovoříme především o západním Balkánu, eh, kde zrušení eh, vízové povinnosti eh, bylo tak důležité, tak ohrozíme naši eh, politiku dobrého sousedství. Eh, kdo zajistí, že tento mechanismus bude používán jen výjimečně? Již jsme viděli určité pokusy zavádět vízovou povinnost. Chceme takovýto ústupek vůči těmto státům, kterým otevíráme evropskou perspektivu. Ne, ztrácíme zde demokratický nástroj. A to tež se týká také reciprocity. Naše právní služby eh, pochybňují mnohé eh, smlouvy eh, kvůli přiměřenosti a také kvůli eh, tedy použití eh, delegovaných eh, aktů. Slyšeli jsme, že komise se k tomuto staví velmi smíšeně a všichni, kteří se domnívají, že to pomůže v odstraňování víz mezi Kanadou a třeba Českou republikou, těm mohu říci, že k tomu nedojde. Evropské vlády řekly, že vztahy k strategickým partnerům mají prioritu před vším ostatním. Takže si nedovedu představit, že by Evropská unie zavedla výzum pro občany Kanady nebo USA, i když se tito pohybují v mnoha státech EU. Je to politický nástroj, který nebude nikdy využit. Milí kolegové, chtěla bych vás vyzvat, abyste hlasovali proti této zmrávě je a tím umožnili jít do druhého čtení a změnit také odpovědnost Evropského parlamentu a chránit ji tak, jak ji máme dle Lisabonské smlouvy. Je to velmi citlivá otázka, která se týká našich občanů a to v jejich základní svobody pohybu. To je základ evropské integrace a týká se to především mladých lidí, kteří dnes cestují nejvíce a kteří mají velmi stěžení jiné perspektivy před sebou. Dohoda, která ji byla předložena, je špatná, špatná pro naše občany, pro naše vztahy se světem a špatná pro Evropskou unii i e, naše sousední státy. Máme obrovskou odpovědnost při hlasování ve čtvrtek o vízové politice. Pokud toto přijmeme, tak nebudeme pomáhat, ale ohrožovat svobodný pohyb našich občanů. Děkuji. Co? jménu grupy porozumění liberálů. Děkuji vám za liberály, paní Wikström. Ach, ještě se omlouvám, je zde dotaz pod pana Obermajera na paní Fajon. Modrá kartička. Ještě zadržte paní Wikström. Paní Fajon, přijímáte modrou kartu? Pokud tomu tak je, prosím, máte slovo, pane Holmajere, Obermajere. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych si dovolit položit eh, paní zpravodajce dvě otázky jako příslušně země, který bude eh, touto úpravou eh, do značné míry postižena. Vy jste eh, velkým nadšením hovořila o otevření západního Balkánu, pokud je o liberalizaci vízové povinnosti. Zajímalo by mě, zdali tu situaci, zejména v sousedících zemích, mám na mysli Rakousko, sledujete také. Dovedeme si představit, že, že stovek autobusů, které přijedou z turisty z západního Balkánu, se budou vracet vracet mnohé eh, prázdné protože cestující eh, se eh, ztratí a nevrátí se domů. Ztratí se například v Rakousku. Dovedete si představit, co to bude znamenat pro postižené obyvatelstvo takové země? hvala lepa kolega obermayr da ste mi dali to priložnost da vam zelo konkrétno odgovorim. děkuji pane kolego za tuto příležitost abych vám dala zcela konkrétní odpověď. moje údaje jsou zcela konkrétní. v poslední zprávě frontexu jsou eh, tyto údaje. máte štěstí že přicházíte ze země kde je nejméně problémů. v rakousku totiž eh, eh, nejsou téměř žádní uprchlíci ze západního balkánu. máte vynikající systém všichni příslušníci eh, eh, západního Balkánu eh, na cestě do EU se nacházejí na seznamu státu nebo občanů bezpečného původu. Jsou ehm, také osoby ze západního Balkánu, kteří, nebo které pronikají do zemí EU, ale je jich stále méně a členské státy EU eh, e přijímají potřebné kroky k tomuto cíli. Musíme ostatně ale myslet i na solidaritu a hledat eh, jiné možnosti, zejména pokud jde o naše sousedství, abychom zajistili, že tyto země mohou pokračovat dále po cestě do Evropské unie, protože mají za sebou velmi eh, těžké životní příběhy. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Wikström. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Toto je skutečně důležitá zpráva. Obsahuje doložku ochranou ohledně pozastavení bezvýzového styku s některými státy, pokud dojde k tomu, že eh, dojde k velkému nárůstu žádosti o azyl z některého nečlenského státu. Ehm, my bychom měli dosáhnout liberalizace vízového režimu. Eh, s pomocí eh, recipročního mechanismu velice jasně ukazujeme venkovnímu světu, že všechny členské státy eh, musí zachovávat rovná pravidla, co se týče pozastavení bezvízového režimu neměli bychom diskutovat o e, aktech v přenesené pravomoci, které by měly být důvodem k zamítnutí tohoto e, návrhu. Poté, co jsme tolik času e, strávili překonáváním různých potíží a nacházením řešení, potřebujeme skutečně solidaritu a potřebujeme ji ukázat vůči vnějšímu světu. Děkuji. Děkuji za skupinu zelených. Paní Ždanoka, tři minuty. Děkuji vám, paní předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Především bych ráda poděkovala našemu zpravodaji panu Díazovi de Mera Garcia eh, za spolupráci eh, na tak té dlouhé cestě, jak ji, eh, jak ji pojmenoval. Za poslední eh, léta jsme spolu dobře spolupracovali a také chci poděkovat za jeho osobní úsilí o zachování stanoviska Evropského parlamentu a eh, bylo to ukázané ve výboru Libe. Bohužel výsledky vyjednávání nejsou velmi pozitivní z pohledu skupiny zelených. Na jedné straně je tu pokrok ohledně vízové reciprocity Všichni si vzpomínáme na původní pozměňovací návrhy, které byly navrženy eh, panem Alexem Alvárem, kterému přeji brzké uzdravení. Eh, ten se podpoří naší politickou skupinou a také stinoví zpravodajové a další kolegové, kteří jsou zde v Evropském parlamentu. Ten pozměňovací návrh byl znamenal téměř automatické znovu zavedení víz pro příslušníky třetích států, které by eh, žádali o znovu zavedení či obnovení vízové povinnosti pro občany EU. Rada je nyní ochotná eh, přistoupit na dvou kroký mechanismus. Komise by byla tedy povinna eh, dosáhnout to reciprocity. Chápeme spokojenost pana Barniera, ale ještě zapotřebné vykonat. Na druhé straně jsme úplně nespokojeni s dohodou ohledně dočasného pozastavení eh, bezvízového styku. Jako eh, skupina zelených nesouhlasíme eh, s celou řadou kritérií. Příslušníci třetích států na tomto pozitivním seznamu by neměli být trestáni za pokus příslušníků stejného, stejného třetího státu, kteří budou vykonávat své e, právo na žádost o azyl. Navíc tím, že bychom nepodpořili kritérium pro pozastavení prostřednictvím e, těchto e, opatření, tak by to nešlo tak, jak si kolegové přejí. Eh, trvalé znovu nastolení víz, pokud půjde spolurozhodování, tak by parlament byl schopen zastavit i eh, eh, dočasné znovu nastolení víz. Parlament musí využívat svých prerogativ. Když to všechno vezmeme v úvahu, tak naše politická skupina nemůže přijmout nebo podpořit tento text první čtení. Grazie. Děkuji za gůle. Pan Paní Ernst. Ano, děkuji, dámy a pánové. S tímto nařízením se mění charakter vízové politiky Evropské unie. Co tím myslím? Vízová politika se stává nástrojem eh, vykořišťování především zemí západního Balkánu a pokud tím něco posílíme, pak to bude solidarita mezi bohatými zeměmi, jako je Německo, Rakousko. Eh, mechanismus eh, zrušení eh, vízové povinnosti je lex aroma. O to přece jde. A Již dnes to vede k tomu, že na hranicích Srbska eh, Romové a nebo podobní lidé jsou eh, zadrženi a vraceni. Podnikatele eh, přepravy nenechávají nastoupit Romy do autobusu a v Makedonsku byly přijaty prapodivné zákony a zákazy pro vycestování to již existuje dnes. Čili nedodržování základních práv je s tímto jasně spojeno. Byli jste už v některé této zemi. Já jsem se podívala na Srbsko, kde žijí lidé na smetišti, ale ne proto, že by se jim tam líbilo. Nýbrž proto, že jejich domy byly zničeny buldozery. Taková je situace. Je to rasový profil, který zde je základem a Evropská unie eh, eh, se účastní této politiky. Já se domnívám, že eh, to není správné řešení. Eh, pravá strana této sněmovny, která je ráda při, s takovýmto řešením, eh, tak já musím říci, že nesmíme v žádném případě s tímto nařízením souhlasit. Musíme ho odmítnout. Grazie. Děkuji. Jako další promluví další zapsaní řečníci, pan Coelho, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, vážení kolegové, mám dvě poznámky. Co se týče mechanismu reciprocity, souhlasím s tím, že plná reciprocita v oblasti víz musí být naším cílem. Když členský stát upozorní na to, že určitá země, třetí země, zavedla vízovou povinnost vůči členskému státu. Všechny členské státy musí jednat společně. To je situace, která se týká všech občanů celé Evropské unie. Všichni musí mít stejné zacházení. S tím já souhlasím. Souhlasím tedy se zpravodajem. A pak znovu zavedení výdové povinnosti neboli dočasné eh, pozastavení eh, bezvízového styku. Zavedení tohoto mechanismu se e, může použít jen ve velice konkrétních urgentních případech, kdy dojde ke zjištění nárůstu, skutečně náhlého nárůstu občanů z určitého státu. Já souhlasím s tím, jak je zaujat postoj k, třetím státům. E, tyto postoje by neměly být automatické, a výjimka z vízového styku je jen jednou z oblastí zahraniční politiky EU. A proto znovu zavedení vízové povinnosti nemůže být e, odtrženo od širšího procesu a e, nemůže spochybňovat konsistentnost hranice EU. Souhlasím s tím, že je zapotřebí mít e, hlubší informace a jsem ochoten vyslechnout argumentaci zpravodaje. Zapotřebí mít koncensus, ale eh, je k němu zapotřebí postupovat eh, krok za krokem. Je lepší mít tento krok, než zůstat s prázdnýma rukama. A jsem proto, abychom postoupili dál eh, oproti stávající situaci. Děkuji. Pan Weidenholzer, dvě minuty. Paní předsedkyně, děkuji. Jedním z nejdůležitějších výdobytků Lisabonské smlouvy je vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva a mm, také cíl e, završení jednotného trhu a ekonomické unie. Je proto správné i e, tuto oblast e, podrobit spolurozhodování. Toto musíme mít na mysli, když hovoříme dnes o úpravě nařízení Rady 539 2001 Jedna. Usnadnění přístupu k výzum na tomto pozadí eh, není již eh, výlučně otázkou národního zájmu. V společném prostoru svobody, eh, práva a bezpečnosti je zapotřebí společné strategie a tudíž i součinnosti Rady, parlamentu a komise právě v bezpečnostní oblasti oblasti, často ve vnitropolitických zájmů, eh, jsou podněcovány určité obavy. Pane kolego Obermajere, já jsem se na ta čísla podíval a v podstatě nenacházím žádný důkaz toho, co říkáte. Tudíž posílení evropské perspektivy a evropské diskuse je potřebné v zájmu racionálního řešení problému. Eh, a tudíž by mělo být v zájmem všech tento evropský aspekt posílit, Zejména by to mělo být v zájmu Evropského parlamentu. Spravodaj jehož si velice vážím za jeho věcnou práci a který i v rámci tohoto návrhu eh, učinil mnoho pozitivního, ale na závěr bohužel zaujal opačnou eh, pozici a tuto evropskou perspektivu nezdůraznil tak eh, silně, jak eh, to zdůraznit měl a proto odmítám jeho zprávu, protože všichni doufáme, že ve druhém čtení práva Evropského parlamentu opět do této debaty budeme moci vnést. Děkuji. Pán Jako další pan Mulder. Minuta Děkuji vám, paní předsedající naše politická skupina má ten názor, že svoboda pohybu je velký výdobytek pro celý svět. Evropská unie musí o ní bojovat a musí dát příklad všem zemím, které o to usilují. A, tak to můžeme postupovat dál. Nemůžeme ale e, dopouštět se chyb. E, právní e, norma správně má obsahovat eh, takovouto klauzuli revizní, aby bylo možné předejít zneužívání a aby bylo možné přistoupit k další aktualizaci či opravě. Podle mne to je velice důležitý prvek také pod naší politické skupiny. Pokud nějaká země zavede eh, jiná eh, pravidla vůči nějakému členskému státu, je zapotřebí využít reciprocity a jednat proti tomu, členskému, eh, jednat proti tomu třetímu eh, státu. Pak je tu otázka jak tu přenesené pravomoci. Jedná se o interpretaci právní normy. My jsme toho názoru, že musíme mít příležitost pro aktiv přenesené pravomoci a to je velice důležité. Abych to schrnul, můžeme zdůraznit naši podporu práci zpravodaje, tak jak dnes je předložena a máme za to, že to vynikající práce může spolehat na naši podporu. Děkuji. Pan Pirk, dvě minuty. Prezidentin. Paní předsedkyně, když Evropský parlament v roce 2010 podpořil to, aby eh, osobození vízové povinnosti pro stát státy eh, jihovýchodní Evropy eh, bylo zavedeno, eh, tak Evropský parlament se rozhodl velmi rozumně. Když však dnes konstatujeme, že žádosti o azyl tolik stoupají, že asi 16 všech těchto žádostí jsou za jihovýchodní Evropy, především do Německa, Švédska, Švýcarska, pak musíme prostě zareagovat. A proto podporuji silně to, aby azylový systém nebyl zneužíván velkým počtem žádostí, které nejsou oprávněné. Nejdůležitějším opatřením, které se mi zdá být rozumné a dobré pro potírání zneužití azylového eh, systému, je přijetí ochranné doložky v případě Eh, velkého nárůstu ilegálně pobývajících eh, osob anebo eh, neoprávněných žádostí o azyl nebo v případě neexistence readmisních dohod. Eh, to je dobrý návrh, který pomůže k tomu, aby nedošlo k zamrazení asilového systému, nýbrž k rychlému eh, projednání eh, celého asilového systému. Vítám také to, co bylo řečeno o mechanismu reciprocity. Celá jistě to povede k tomu, že se solidarita mezi členskými státy zvýší. Grazie, onorevole Enču. Un minut. Děkuji, eh, pan Enču. Jenom za. Děkuji. Eh, vážení přátelé, kolegové, eh, rozumím tomu tak, že souhlas kolegů s využitím implementačních aktů e, oproti e, aktu přenesené pravomoci byl dohodnout. Vyjadřuji takto své stanovisko. Ale musím připomenout, že ta dohoda, která byla dosažena s radou, má potenciál skoncovat s nepřijatelnou situací nerovnosti týkající se milionů e, spolupčanů EU, ohledně vize politiky USA a Kanady. Reciproční mechanismus, mechanismus pod, eh, poskytne odpověď občanům Bulharska, Rumunska, Polska, Kypru, České republiky a Chorvatska, kteří jsou diskriminováni ve výzvé politice. Třeba, že ten text byl dohodnut tak, že zůstává stále nedokonalý, princip solidarity zde je a já žádám o jeho podporu. Grazie. Děkuji. Pan, paní Gabriel, dvě minuty. Merci, madame la présidente Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat a pogratulovat eh, zpravodaji za jeho skvělou práci a také angažovanost eh, v tomto dlouho procesu. Eh, toto nařízení vede k mnohým debatám, ale právě díky této zprávě se, myslím, podaří soustředit se na naše zásady Evropské unie jako prostoru zpravodajství spravedlnosti a volného pochobu. Eh, máme před sebou definici, která eh, není však dostačující pro stabilitu. Musíme říci, že i přes technické modality musíme vyslat politický signál vůči třetím státům. Eh, zde jsou také kritéria naší politiky. Eh, co do technických eh, otázek eh, je nutné vždy dodržet kritéria, která jsme stanovili a to na základě konkrétní analýzy. Pouze tak je možné odpovědět zvýšené migraci a zneužití situace. Mechanismus reciprocity musí být posílen, aby zásada efektivnosti byla chráněna chráněna. Solidarita mezi členskými státy je právě základem naší vzájemné politiky. Potřebujeme společnou vízovou politiku s nástroji, které jsou jasně definovány. Pouze tak budeme moci dosáhnout našich cílů. Ještě jednou děkuji zpravodaji za to, že jsme dokázali společně udělat tak důležitý krok kupředu. Děkuji vám. Děkuji. Pan dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, rozprava, kterou právě uzavíráme, ukazuje, jak je obtížné schválit kompromis pana Demery. Přesto bych chtěl poblahopřát zpravodaji k tomuto kompromisu, protože i on, jako většina kompromisů, nemůže uspokojit všechny, přesto si zaslouží naši podporu, a to z následujících důvodů. Za prvé je nebílé dní, a to e, vyplynulo i z dosavadní rozpravy, že pro e, mnohé občany Evropské unie je e, volný pohyb jednou z největších vymožeností integrace ta úprava, eh, která vzešla eh, díky šengenskému prostoru, je hodnota, kterou musíme hájit a i chránit přes, před zneužíváním, tak aby eh, naši občané nestratili víru v tento nástroj. Eh, jak eh, lze eh, tuto výmožnost účinně, účinně chránit? Jestliže máme hm, co dočinění s případy zneužívání hm, ze strany občanů třetích zemí, kteří se dostanou bez víza na území EU a v návaznosti na to požádají o azyl, a to bez oprávnění, neodůvodněně, musí být možná reakce a to nikoli v zájmu evropských byrokratů, ale v zájmu celé Evropské unie. E, uvědomujeme si, že e, těmito právními předpisy přenecháváme e, komisi velkou odpovědnost, ale domníváme se, že komise bude schopna dostat této své velké odpovědnosti a komise již opakovaně prokázala, že umí jednat odpovědně toto eh, dočasné pozastavení osvobození eh, od vízové povinnosti v případě zemí, kde dochází ke zneužívání azylového práva, je dobrou úpravou. Na straně druhé ale potřebujeme i dohody s východoevropskými zeměmi, které na to čekají a eh, proto musíme právě nyní se o to postarat, abychom vytvořili správná zadání pro eh, sjednávání dohod o eh, osvobození od vízové povinnosti v zájmu ochrany eh, právě jeho východního partnerství. Děkuji. Tak oni. Slovo mají řečníci, kteří nebyli zapsáni do diskuze, než je pan Pigula. Gospodine povjereniče Mimica, cijenjen vážený pane komisaři Memeco, vážení eh, kolegové. Zatímco reciprocita a zavedení vízového režimu může být akceptována na straně jedné, na straně druhé varují před eh, důsledky eh, této přísné eh, doložky, zejména pokud jde o pozastavení vizové povinnosti pro občany třetích zemí. To by mohlo navíc ještě ohrozit ekonomické a politické prostředí. Je nutno implementovat zejména strukturální reformy, zejména v kandidátských zemích EU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 Dobrým řešením by bylo zkrátit eh, procedury, během nich jsou vyřizovány žádosti o azyl. Eh, orientujme se podle belgického příkladu. Belgie eh, zavedla nové procedury pro vyřizování azylových žádostí pro občany z různých zemí, zejména ale z kandidátských zemí. V mm, Evropském roce občana by bylo dobré vyslat signály povzbuzení zjevení eh, pro všechny o tom, že hranice Evropské unie se nestanou hranicemi zcela nepropustnými a hranicemi, které jsou především motivovány zájmem. Děkuji. Děkuji, paní Lunaček. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, má kolegyně ze eh, zelených eh, již řekla, že my zelení nebudeme souhlasit s tímto návrhem, eh, protože nechceme podpořit toto právo na přerušení vízové povinnosti. Je nutné zajistit a zaručit Lisabonskou samlovu. A také bych chtěla upozornit, že občané Kosova nesmí cestovat do Evropské unie a eh, jejich situace se ale bude změnit. Na adresu eh, paní Obermaj, vy jste řekl, že se do eh, stovky aut autobusů jezdí k vám a vrací se eh, prázdné. Je to logické, když autobusy přijíždějí, eh, tak eh, přivážejí cestující, kteří mohou zůstat a navštívit zemi. A samozřejmě, že hned nebudou odjíždět zpátky, takže vaše argumentace je nicotná. Děkuji. Pan Tomašič. Hvala lijepa s obzirom na društvene izazove s kojima se europa suočava zbog nekontroliranog priljeva doseljenika iz trećih zemalja te sve slabije integracije novih imigracijskih valova u europsko društvo pozdravljam dochází k integraci nových eh, emigračních eh, vln a potřebujeme určitý mechanismus bezpečnosti v emigrační politice EU. Třeba, že mohu souhlasit s duchem eh, těchto opatření. Myslím, že nejlepší řešení by bylo, aby každý členský stát měl svůj vízový režim, protože tím se uznává nejen právo pro lidi třetích zemí žít ve svobodě, ale také je to stanoveno ekonomickým rozvojem, který je nestejný v Evropské unii. Chci apelovat na komisi, aby zvážila zvláštní historické um, eh, národní a další eh, vztahy, které má o Chorvatsko s Bosnou Hercegovinou a také podepsání bilaterální dohody o překračování hranic pro ty, kdo mají chorvatský pas. Grazie, onorevole. Děkuji, pan Vojčechovský. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Volný pohyb v Evropské unii je v skutku obrovskou vymožeností, kterou musíme užívat. A to e, e, nejenom občany Evropské unie, ale mohou ji využívat i občané třetích zemí. Ovšem nevždy tady platí e, vzájemnost a dílem je tomu i tak, že cesta do eh, některých třetích zemí bez víza není možná, i když naopak tato možnost existuje. A proto eh, je na místě jednat. Je hezké, že eh, jsme se konečně rozhodli tu situaci napravit a vidím, že e, se pohybujeme správným směrem a proto tuto zprávu mohu jen podpořit a poděkovat panu zpravodaji. Grazie, onorevole. Děkuji, pan Obermajer. Paní předsedkyně, i když kolega Weinholz ani paní Lunáček to nechtějí pochopit, tisíce příslušníků třetích států zneužívali asilový systém a také vízový systém EU. Proto ochranná doložka má eh, umožnit eh, dočasné zrušení eh, svobodného cestování. Třetí státy mají za to odpovědnost. Je-li zde nějaký akutní problém, nemůžeme čekat, než komise po dlouhé době rozhodne. Revízová povinnost se musí velmi rychle přizpůsobit realitě v oblasti přistěhovalecké. Za minulosti víme, že eh, mnozí eh, eh, cestují do země a pak je obtížné je zase poslat zpátky. Děkuji vám. Paní Lunaček, je tu pro vás modrá karta. No, Já jsem paní Lunaček. Pane Obermajere, vy jste právě konstatoval, že eh, tisíce eh, lidí zneužilo v, Rakousku, v Rakousku eh, azylové právo. To není pravda. Počet žadatelů o azyl v Rakousku masivně klesl a hovoříte o masovém mm, migračním systému, tak nevím vlastně, o čem hovoříte. Bohužel nemáme společný azylový systém v Evropě. Každá země má svůj vlastní a bohužel nemáme společnou migrační politiku a proto Eh, to právě potřebujeme a nikoli jednotlivce, eh, kteří eh, tvrdí, že dochází ke zneužívání azylu. Jde o to, abychom zachovali pro lidi svobodu cestování a ne, abychom poslouchali vaše argumenty, které jsou zcela mimo mísu. Děkuji, Děkuji paní předsedkyně. a tady nejde o otázku, ale právě konstatování, totiž, že paní kolegyně Luňáček nechce vnímat zneužívání azylu v Evropě. To je její problém, ale faktem je, že na základě té zprávy je jasné, že eh, starostí a obavy občanů jsou oprávněny a musíme eh, najít řešení. To, že se ne všem líbí, to je jedna věc a samozřejmě, že z pozice paní kolegyně je to samozřejmé a vysvětlitelné, ale já mám jiný názor a v tom spočívá i demokracie. Děkuji. Jako další má slovo pan komisář Mimica. Thank you very much, honorable members. Despite the problems uh, with the... Děkuji. Přes problémy s mechanismem reciprocity, jež jsem už vysvětlil ve svém zahajujícím prohlášení, bych se rád soustředil na pozitiva a zejména na skutečnost, že máme nyní mechanismus pozastavení, který zajišťuje věrohodnost naší vízové politiky a máme zároveň nástroj, díky němuž bojujeme se zneužíváním. Chci všechny ujistit, že tento mechanismus je opravdu tím posledním, k čemu sáhneme a komise zajistí, že bude bude využíván pouze pokud jsou splněny všechny podmínky. Parlament bude pravidelně informován o krocích, jednotlivých krocích eh, směrem k implementaci mm, těchto mechanismů. Eh, jsem ujištěn, že bezvízové cestování v rámci šengenské oblasti a e, sousedních zemí funguje dobře. Propracování se k Schengenu rovněž nebylo snadné a nebudeme nyní um, nějak bezhlavě přistupovat k ohrožení tohoto mechanismu, aniž bychom si nebyli vědomi důsledků. A nyní Západní Balkán a vízová politika. Um, Suspenzní mechanismus nebo mechanismus pozastavování není specificky navržen, aby eh, reagoval na situaci na Balkáně. Má mít obecnou platnost týkající se všech zemí, které mají bezvízový režim eh, s, šengenskou, eh, s šengenským prostorem a může být uplatněn vůči kterékoliv zemi, která obdrží možnost usnadnění vízového režimu. I když západní Balkán si zaslouží zvláštní pozornost, je to z důvodu politiky rozšiřování, liberalizace víz i azylové politiky a praxe na jedné straně tedy a na druhé straně je to z důvodu stále ještě vysokého počtu, i když klesá, žadatelů o azyl z některých zemí západního Balkánu v některých unijních zemí. My spolupracujeme s příslušnými zeměmi i členskými státy, kterých se to týká, abychom monitorovali situaci a hledali řešení jakmile bude k dispozici mechanismus pozastavení, nemůžeme e, vyloučit situaci, že eh, pokud bude situace pokračovat, eh, tak některý stát eh, toho mechanismu využije. I když to, že spustí tento mechanismus, nebude to automaticky znamenat pozastavení bezvízového režimu. Musí to nejdříve jít na komisi, která posoudí, jak je situace vážná a rozhodne. A parlament vždy bude průběžně informován. Děkuji. Děkuji, ani eh, pan Diaz de Mera má slovo jako zpravodaj. Děkuji, mm, paní eh, předsedající. A také děkuji všem kolegům, kteří přispěli eh, svými připomínkami k naší rozpravě. Myslím, že to ukazuje, jak důležitá projednávaná zpráva je pokud se podíváte na počet řečníků, 18 lidí povstalo a vzalo si slovo, aby eh, upřímným a demokratickým způsobem představili svůj názor. Rád bych poděkoval všem eh, za účast, všem, eh, kteří podpořili zprávu i těm, kteří vyjádřili výhrady. Něco bych ale říci chtěl komisi a myslím si, že bych položil velice podstatnou náležitou otázku. Pane komisaři Mimico, Právní situace, jak jste ji vyložil, je to výklad komise, rady nebo parlamentu? Protože komise přinesla deklaraci, my víme, co v té deklaraci bude, nesouhlasíme s vašimi eh, právními názory, pokud jde o eh, oprávněnost nebo protiprávnost eh, toho legislativního návrhu vzhledem k té smíšenosti k, tomu, k té směsi, pokud to mohu říci, delegovaných aktů eh, v oblasti eh, v eh, reciprocity. Zejména vzhledem k tomu, co jste říkal po druhé, je tato otázka relevantní. Nesouhlasíte s tou zprávou obecně? Nebo uh, nesouhlasíte uh, se zprávou B, ale s A? Jinými slovy, uh, Eh, souhlasíte s ehm, mechanismem, eh, který jste ehm, vytvářeli a nesouhlasíte s mechanismem reciprocity vzhledem k tomu, jak je sformulován po právní stránce? Pane komisaři, opravdu já si myslím, že eh, jste toto nějakým smysluplným způsobem nevysvětlil. A já bych rád vyjádřil svoji úctu komisařce Malctémové, protože myslím si, že ona velice bedlivě sledovala tuto otázku. A myslím si, že je tady prostor pro uh, schodu a pro dohodu. Jako zpravodaj jsem se pokoušel posílit eh, roli komise a zejména eh, posílit diplomatickou roli komise. Balkán se nemá čeho obávat. Jako zpravodaj jsem se pokusil zajistit, abychom měli nástroj, nařízení, které by bylo možné použít k vyrovnání dostatečné solidarity. A proto, když si eh, beru slovo, eh, chtěl bych zmínit šest velice zvučných men. Když jsem eh, psal zprávu, tak jsem měl na ehm, Eh, mysli eh, Chorvaty, Kypřany, Čechy, eh, Bulhary, Rumunce a Polák, Rumuny a Poláky. Právě kvůli ním jsem chtěl reciprocitu. Kvůli ním jsem chtěl solidaritu. Tolik jsem chtěl poznamenat. Děkuji. Pane komisaři, nevím, jestli chcete zareagovat. Pokud chcete, máte slovo. Děkuji paní um, ehm, jste předsedkyně. Vážený pane zpravodaj, já bych rád uh, možná uh, přímo že vysvětlil, že komise je pro mechanismus eh, reciprocity tak, jak je eh, předpokládán v nařízení. Nicméně nesouhlasíme s tím právním řešením, s tím právním mechanismem zajištění této reciprocity eh, v praxi. To Totež platí pro eh, ten eh, suspenzní mechanismus, který jinak komise plně podporuje. po politické stránce a institucionální stránce i po právní stránce. Čili, pane zpravodaji, já souhlasím s tím, že je tady eh, prostor pro další debatu a pro dosažení další dohody v této otázce. Znovu bych vám opravdu eh, rád poděkoval eh, za váš příspěvek během těch eh, dlouhých vyjednáváních a při tom dosaženém kompromisu. Děkuji. Prosím, prosím, pan eh, zpravodaj. Já vám děkuji, a eh, pane komisaři. A děkuji tedy, pane Mimicovi. Já bych vám rád poděkoval za toto vysvětlení, které si myslím, že je velice na místě. A zejména bych vám rád poděkoval za snahu, kterou jste e, vyvinul na obhajobu e, stanoviska komise, protože vy e, tady máte nevýhodu, protože neznáte tu zprávu tak dobře jako kolegové. A proto jsem se musel opravdu velice snažit na eh, to, abyste mohli, eh, mohl nahradit paní Vlastemové. A vzhledem k tomu, co říkám, tak nezávisle na vaší nezávislosti, kterou eh, tady uznáváme, vy jako komise budete mít potíž vysvětlit ve vaší eh, zemi eh, původu toto eh, vysvětlit. Myslím si, že opravdu budete mít politické problémy, ale to vám nepřeji. Já bych si přál, abychom byli schopni překonat to, co nás dělí, což je akorát ten právní výklad uplatněný zpravodajem na mechanizmy reciprocity a ten suspenzní mechanismus. Děkuji vám. Pane komisaři, chcete eh, zareagovat? Ne. V takovém případě. A tím končíme tedy debatu. Hlasování proběhne ve čtvrtek. A nyní bych ráda přerušila zasedání do 12 hodin. Děkuji.